ukončena a zítra budeme hlasovat ve 12 hodin 30 minut. A na pořadu jednání eh, máme zprávu paní Alfánu o organizované trestné činnosti v Evropské unii, takže na čtyři minuty má slovo paní zpravodajka. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velice potěšena, jakou zprávu jsme tady odvedli, jakou práci jsme tady společně všichni odvedli spolu se stínovými zpravodaji se zeleními, e, zelení EKR, GUE a všichni ostatní přispěli k tomu, že je tato zpráva velice ambiciozní. Organizovaný Oskanedovaná trestná činnost je e, velká hrozba pro občany a poprvé v evropské historii se oficiálně v dokumentu Evropské unie hovoří o nejrůznějších podobách potírání e, trestné činnosti organizované trestné činnosti. Europol a jeho zpráva ukazuje, že toto je nešvar, který se týká celé společnosti, hospodářství, financí eh, a dalších oblastí. Evropský parlament tímto konkrétně usiluje o potírání konkrétních typů organizované trestné činnosti a projevů eh, této činnosti každodenním životě musíme analyzovat trestnou činnost. Já děkuji zástupcům i justice um, a všem, kteří přispěli k tomu, abychom tady vypracovali konkrétní návrhy k tomu, jak službami nebo dalšími opatřeními můžeme uh, potírat organizovanou trestnou činnost. Tady je cílem této činnosti vždy zisk finančních prostředků a proto se na to musíme zacílit. S velkou pozorností jsme sledovali návrh Evropské komise, eh, směrnice, eh, která má být představena a kde jde o identifikaci eh, majetku a různých takových předmětů a také možnosti je zablokovat. Je dobře, že jsou zde snahy zohlednit eh, vůli Evropského parlamentu a zohlednit potřebu prevenci, pokud jde o eh, konfiskace a také pokud jde o eh, rozsudky. Musíme se postarat o to, abychom měli legislativu, která se postará o to, aby zadržené eh, předměty a majetek byl pozitivně využit pro společnost, protože pouhou, pouhé potírání organizované trestné činnosti nestačí. Abych ukázala, jak důležité je zítřejší hlasování, sestavila jsem seznam opatření, eh, s harmonizací eh, zákonů v této oblasti, lepší ochrana obětí, rozšíření nebo definice rozšíření definice eh, organizované eh, trestné skupiny. Je potřeba, aby OLAF a ostatní spolupracovali. Musíme provádět vzájemné uznávání rozsudků, transparentnost eh, a prevence. Musíme zabránit tomu, aby veřejné prostředky spadaly do rukou organizovaných zločinců, potom také praní špinavých peněz, zákony proti odsouzeným eh, eh, osobám, tak aby nemohly být voleny ani v evropských volbách. My jsme v našem výboru bojovali za to, aby toto vše nezůstaly pouze po prázdná slova. A uděláme vše proto, aby následovaly konkrétní činy, protože Evropská unie je demokratickým eh, orgánem, nebo Evropská unie je demokratická a Tady je velice důležité, aby politici jednali v oblasti spravedlnosti a bezpečnosti v zájmu občanů a proto si přeji, aby Evropská komise okamžitě uznala politický význam tohoto tématu. A poslední poznámka. Přála bych si, aby tento první krok Evropského parlamentu v této oblasti byl věnován všem obětem e, mafie. Osoby, eh, které přišly o život, kvůli mafii musí být motivací pro naše činy. Proto bych si přála, abychom již zítra mohli evropským občanům dát eh, správnou odpověď pro potírání tohoto jevu. Děkujeme. Děkujeme. A nyní má slovo pan Jakolíno. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážená paní komisařko. Rád bych poděkoval paní zpravodajce za veliký příspěvek eh, k této důležité oblasti. Je to opravdu konsistentní práce mm, a myslím si, že rovněž velice důležitý signál vyslaný všem členům naší pracovní skupiny. Vidíme, že tento fenomén, o kterém zde hovoříme, se neustále se rozšiřuje čím dál tím více a tento návrh, tyto návrhy si myslím, že by měly přispět k lepšení celé situace, tak aby bylo možné zabavit aktiva zločinců, abychom se mohli obrátit na jednotlivé justiční systémy jednotlivých členských států, kteří by měli vyřknout jasné rozsudky, přísné rozsudky zároveň u pachatelů této závažné trestní činnosti. Zároveň bychom měli kvalitnějším způsobem chránit to oběti těchto trestných činů. Všechno by mělo být eh, založeno na zájemné důvěře mezi členskými státy. Měli bychom zde mít pokročilou legislativu v této oblasti v zájmu našich občanů, tak abychom přišli opravdu z adekvátní reakci a odpovědi, tak aby ti, kteří neakceptovali eh, pravidla mafie, by mohli být pišní na to, že tak udělali. Děkujeme. Paní Záborská, jedna minuta. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená paní komisařko, ochrana každého občana Evropské unie před organizovaným zločinem je důležitá. Nejdůležitější je především u té nejzranitelnější skupiny lidí, zmíním děti a dospívající chlapce a dívky. Nedovedu si představit ochranu dětí bez spolupráce s jejich rodiči. Před více než čtyřmi lety jsem osobně vyzvala k celoevropské kampani pod názvem Víte, kde se nyní nachází vaše dítě. Vydala jsem tuto publikaci, která měla upozornit rodiče na hrozby, na ohrožení, eh, možná ohrožení jejich dětí. Jsou tam svědectví dětí eh, v této eh, knížce a Mm, v tomto období jsem měla možnost hovořit se třemi komisaři a i když situace ohrožených dětí, dětí ohrožených um, organizovanou trestní činností, bohužel jsem prozatím nenašla adekvátní odpověď na tuto situaci. Děkuji. Grazie. La parola allo... Děkuji. Slovo má paní Kosta. Ehm, paní předsedající, Chtěla bych eh, poděkovat zpravodajce této nesmírně důležité zprávy, která se stává referenčním bodem pro Evropský parlament této oblasti. A byly posíleny pravomoce Evropského parlamentu v důsledku Lisabonské smlouvy a díky tomu budeme schopni bojovat proti organizovanému zločinu je důležité, abychom také měli legislativu na evropské úrovni a v jednotlivých členských státech. Toto téma je skutečně zásadní. Velice si vážím toho, že některé návrhy, které jsem předložila, a byly zohledněny. A především návrhy ve výboru FAMA, protože potřebujeme mít ochranu obětí, obětí obchodování s lidmi, nejenom žen, ale také nezletilých. A Něco takového musíme zohlednit při vypracovávání směrnice. A zároveň a si musíme uvědomit, že oběťmi obchodování s lidmi jsou právě často ženy. Musíme proto chránit ženy, které se stávají oběťmi takovýchto zločinů nebo ženy, které se stávají oběťmi násilí. Zároveň se musíme podívat na eh, roli žen, protože ženy eh, bojují také na straně eh, například policistů, ale třeba také jako učitelky se snaží změnit postoje mladictví v této oblasti. Mnohokrát děkuji, paní Flašíková. Velmi pěkně. Děkuji za slovo, paní předsedající, vážená paní komisařko. Boj proti organizovanému zločinu je v oblasti politiky spravedlnosti Evropské unie jednou z nejdůležitějších oblastí a priorit spolupráce a koordinace mezi členskými státy. V tomto ohledu se musí zlepšit právní systémy, musíme zjednocovat směrem k takovým systémům, které jsou v boji proti organizované trestní činnosti nejúčinnější. Osobně podporuji výzvu kolegyně Alfáno v tom ohledu, aby komise předložila rámcový návrh směrnice o konfiskaci zisku z trestní činnosti. Toto bylo i jednou z priorit socialistů a demokratů. A já, jakožto eh, místo předsedající této skupiny jsem ráda, že tento návrh padl na úrodnou půdu. Důležitý je rovněž mechanismus, který by tyto skonfiskovány zdroje efektivním způsobem přerozdělil zpět do společnosti a využil je k sociálním účelům. V této souvislosti výzva, vítám výzvu eh, komisi, aby přijala a podpořila naléhavou podporu evropských právních systémů opětovném využití příjmu stresní činnosti ve prospěch společnosti, včetně ochrany svědků. Děkuji. paní předsedkyně, eh, vážená paní místo předsedkyně komise redingová dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Myslím si, že jsme zde dosáhli dobrého kompromisu a proto bych chtěl ještě jednou poděkovat kolegyni Alfáno za zprávu k organizované trestné činnosti. My zelení tuto zprávu podporujeme a myslím si, že je důležité, abychom se posunuli vpřed komisem zde už také předložila návrhy a já si myslím, že je dobré, abychom jako Evropský parlament se vyslovili k tomu, kam se chceme ubírat. Nesouhlasíme úplně se všemi body, jak to konkrétně má vypadat, ale to se vše ukáže v konkrétní debatě. Já bych chtěl nyní apelovat především na radu a na členské státy, protože si myslím, že bude důležité, abychom si uvědomili, že větší spolupráce je možná především tehdy, pokud u norem justiční a policejní spolupráce se konečně vypracujeme společné normy a myslím si, že některé členské státy se tady tomu až příliš brání. Musíme sjednotit normy, pokud chceme více spolupracovat při potírání trestné činnosti a v tomto případě je to obzvláště důležité, když se jedná o organizovanou trestnou činnost. Děkuji a slovo má pan Paška. Děkuji za paní předsedkyně, paní komisařko. Eh, zpravodaj pro eh, Rady Evropy pro lidská práva, pan Marty, zveřejnil minulý, eh, konce minulého roku zprávu o vraždění civilistů a o nelegálním obchodě v Kosově. Uvádí, že současný kosovský předseda vlády koncem 90. let vedl skupinu organizovaného zločinu a jeho gang se měl podílet na vraždění také kvůli obchodování s lidskými orgány Začala také e, mise Eulex a e, začalo předběžné vyšetřování e, těchto činů. Všichni si samozřejmě uvědomují, jak citlivá jsou vznesená obvinětí a z toho také vyplývající náročnost mise Eulex, která se v tomto případě nemůže opírat o pomoc domácích správních orgánů. Jeden z údajných svědků byl nedávno zabit v Německu. Navzdory tomu se donívám, že závěry mise Eulex budou důležité pro důvěryhodnost bezpečnostní politiky politiky Evropské unie, a to nejenom na Balkáně. Děkuji za pozornost. Grazie la parola alla commissaria Red. Děkuji, předávám slovo komisařce Redingové. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedající. A děkuji také velmi paní Alfano za tuto velmi komplexní zprávu. A dlouhý seznam doporučení Určitě bude bohatým zdrojem inspirace pro budoucí práci komise v této oblasti. Organizovaný zločin a pokrývá celou řadu oblastí nelegálních aktivit a je to celosvětový fenomén a boj proti tomuto zločinu je také celosvětový fenomén. Celá řada doporučení se eh, týká oblasti za hranicemi vnitra. Celá řada těchto doporučení pomůže komisi v tom, aby eh, se snažila začlenit boj proti organizovanému zločinu a v celé řadě eh, našich politických oblastí, včetně spolupráce se třetími zeměmi. Komise Eh, vyzývá členské státy, aby podepsaly existující právní nástroje. Tyto nástroje by měly být řádně implementovány, protože jsou eh, základním východiskem. Eh, měly, měla by je implementovat EU i partnerské země. Evropská komise se soustředí na transpozice transpozici rámcového rozhodnutí o boji proti organizovanému zločinu. Provedeme studii, která nám přinese obrázek situace v této oblasti. Boj proti organizovanému zločinu je strategická záležitost, která vychází ze společných cílů. A tyto cíle byly stanoveny ve vnitřním sdělení komise z listopadu 2010. Bylo stanoveno několik cílů, kterých chceme dosáhnout tato vnitřní bezpečnostní strategie, nebo vnitřní bezpečnostní strategie poté rozpracovává detaily. Jedním ze zásadních cílů je bojovat proti organizovanému zločinu u jeho zárodku. Zároveň bychom se měli snažit o to, aby organizovaný zločin nepřinášel výdělek. V červnu komise schválila balíček proti korupci a budoucí zprávy boje proti korupci, aby měly zajistit eh, silnější závazky na úrovni členských států, pokud jde o boj proti tomuto jevu. Konfiskace a eh, navracení prostředků eh, vyplývajících z trestné činnosti, to je zásadní součást legislativního návrhu, který připravujeme. Ten by měl posílit schopnost členských států konfiskovat, zabavovat e, aktiva. Finanční informace jsou zásadním nástrojem pro vyšetřování. Komise plánuje navrhnout strategii v této oblasti a to v roce 2012. Zároveň Europol a Eurojust jsou velice důležitými centry pro podporu policejní a soudní spolupráce. V nedávné době jsme byli svědky několika úspěchů, pokud jde o boj proti obchodování e, s lidmi, s dětmi, či pokud jde o dětskou pornografii. E, musíme se zamyslet nad tím, jak ještě zvýšit potenciál těchto agentur. Paní zpravodajko, je zde celá řada dalších bodů, která, které jste zmínila ve své zprávě. My se k ním vrátíme velice konkrétně. Například zítra komise předloží zprávu nebo sdělení nazvané Silnější evropská eh, reakce na drogy. A v tomto dokumentu eh, by mělo dojít ke zlomu, pokud jde o boj proti drogám. V této oblasti se pohybujeme ku předu velice rychle a doufáme, že nám i nadále budete pomáhat postupovat ku předu, nejenom prostřednictvím zpráv, ale také prostřednictvím konkrétních kroků, které jsou zapotřebí. Mnohokrát děkuji paní komisařce. Tímto se dostáváme na konec eh, rozpravy k tomuto tématu. Hlasovat se bude zítra ve 12.30. A nyní dalším bodem na pořadu jednání je zpráva Kristiana Dan Bredy.